demokracie a právního státu. Nejdříve má slovo paní Maria Šeker, která je autorkou. Děkuji. Děkuji, pane předsedající. Na Gebském ortodoxním oxtonských Vánocích byly provedeny útoky eh, a bylo 20 mrtvých, i když je možné toto vnímat jako eh, oddělený individuální útok. Je pravda, že proti všem náboženským menšinám eh, v Egyptu jsou prováděny útoky. Je třeba zaručit svobodu náboženství i svobodu před náboženstvím. Etnická a náboženská rozmanitost sebou nese možnost otevřené diskuse, společnost, um, je to taková společnost, kde všichni občané vědí, že jejich svoboda a bezpečí budou zaručeny. Eh, to ovšem znamená provádění těchto práv v rámci jejich promítnutí do ústavy a do celého systému státní zprávy. Eh, v Egyptu eh, už 20 let existuje legislativa pro nouzový stav. Svobodná diskuse je asi nejlepším lékem na terorismus a násilí. A proto by se Egypt měl snažit jít touto cestou a řešit násilí ve společnosti. Je proto velice obtížně pochopitelné, že cirka 30 aktivistů, politiků a blogerů byli e, eh, začeny při cestě na jich země na, do jednoho města, kde chtěli kondolovat pozůstalým eh, po obětech toho násilného útoku. Eh, je to opravdu zaražející. Zdá se, že tady vzniká určitý vzorec, určitý trend eh, zasahování ze strany egyptské vlády proti ehm, aktivistům za náboženské svobody. Je obtížně pochopitelné, když někdo je označován za kriminálníka, když jenom chce kondolovat pozůstalým. Ehm, Zákonné opatření v oblasti udržování veřejného pořádku jsou zneužívány Eh, dále také, pokud je o telefonní komunikaci nebo požívání Wi-Fi, tady jsou zavedena nová pravidla, kdy uživatelé musí poskytnout svoji e-mailovou adresu eh, s heslem, eh, to znamená, že vláda má možnost aktivní kontroly. Dále se v parlamentu projednávají návrhy zákonu o regulaci internetu s tím, že by nebyl možný, nebylo možné zveřejňování multimediálního obsahu bez povolení vlády. Svoboda eh, slova, svoboda myšlení eh, oficiálně je povolena, každý eh, má tuto možnost oficiálně v mezích zákona. Že kritika a konstruktivní sebekritika jsou zárukou bezpečnosti národních struktur. Apeluje na egyptskou vládu, aby upustila od zákonu pro nouzový stav a aby řešila to sektářské násilí. protože není možné eh, provádět represi, snažit se dosáhnout bezpečnosti zákony, které omezují svobodu slova. Jedině pokud všechny svobody zakotvené v ústavě budou eh, zaručeny, eh, aktivista, a právníci budou skutečně svobodně moci vykonat svoji činnost, tak bude Egypt svobodnou společností a EU by v tomto měla být silným partnerem. Děkuji paní Šáke a nyní má slovo pan Provera na dvě minuty. Děkuji, pane předsedající. Návrh usnesení, který překládám, se zakládá na některých tragických událostech, kterým došlo v nedávno v Egyptu a v některých jiných částech země, například včera i v Nigerii. Chci poukázat na situaci, která se neustále zhoršuje. Jsou to strašlivé útoky na křesťany. Nejedná se o usnesení proti egyptské vládě. Egyptská vláda přislíbila, že mm, potrestá odpovědné osoby. Jedná se ale o větší problém, který je znepokojící, protože každoročně eh, se umírá, je zabit, jsou zabity tisíce křesťanů v Číně, v Malajzii, Nigérii a dalších zemích lidé jsou eh, ve svém každodenním životě pronásledováni z důvodu svého náboženského vyznání. Dochází eh, k velkému množství útoků a proto nesmíme mlčet, nesmí nás to ponechávat lhostejnými, protože se neustále dále šíří jakási atmosféra náboženské nenávisti a my se musíme pokusit to zastavit, potřebujeme toleranci. Evropa a my víme, že katolíci a protestanti vedli stovky let války proti sobě a to nechci hovořit vůbec o holokaustu. Právě kvůli této své historii Evropa nesmí zůstávat v nečinnosti. Iniciativa by mohla spočívat v tom, že bychom eh, přeskoumali národní legislativu a podívali se na to, zda existují nějaké zákony, které se právě týkají pronásledování region, náboženských menšin. Smysluplná by také mohla mít spolupráce s nevládními organizacemi, ale i v zemích, kde existuje právně zakotvená svoboda náboženského vyznání, tak i v těchto zemích bychom měli přeskoumat, zda se opravdu realizuje. Proto by bylo možná dobré mít zprávu parlamentu o náboženské svobodě ve světě. Děkuji, pane předsedající. Děkuji panu Praverovi a nyní se vyjádří pan Mario Mauro na jednu minutu. Grazie, signor presidente. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Jedná se o náboženskou svobodu v tomto usnesení. Nejedná se o nějakou křížovou cestu, nechceme také dělat nějaké usnesení, nechceme tady hovořit pouze o tom, že jednotlivá náboženství se od sebe odlišují, ale především jsme se shodli na tom, že existují pro, existuje problém s náboženskou svobodou a tento problém musíme mezinárodně řešit. Proto vyzýváme radu a komisi, aby především řešili otázku křesťanských menšin tak, aby podnikli iniciativu, aby se zahájil dialog o respektování eh, jednotlivých společenství. Jedná se, aby takováto nenávist zmizela ze světa. Děkuji vám, pane Mauro, a na ní paní de Veronique de Kaj. Děkuji, pane předsedající. To, k čemu došlo eh, v Egyptě, se jistě mohlo stát i jinde eh, kolem vedle eh, ke koptskému eh, kostelu přelo auto došlo k výbuchu, zahynulo šest koptů a jeden policista. Byla rychlá reakce úřadu, gener, eh, generální prokurátor rozhodl, že ti tři podezřelí budou předvedeni před naléhavý soud pro státní bezpečnost pro vraždu předem připravenou Tyto tyto věci mají odezvu eh, všude, všude ve světě, všude v Evropě, protože náboženská netolerance a fanatismus ohrožují svobodu vyznání pro všechny, ať již to jsou eh, lidé náboženského přesvědčení nebo agnostici. Eh, všude ve světě menš, jsou, je pácháno násilí na menšinách, ať jsou to křesťanské, židovské, muslimské. Všude ve světě jsou také například ženy um, ohrožovány, protože, eh, protože případně jsou nevěřící nebo neplní eh, přesné zákon, náboženské zákony a předpisy, které jsou předepsány. Já jakožto eh, žena, která je lajkem, chci hájit svobodu slova a vyznání pro všechny tyto občany. Podle mého je laický stát nejlepší strukturou, která zajistí svobodu vyznání pro všechny a také nejlépe zaručí bezpečí pro všechny a podpoří dialog mezi jednotlivými komunitami. Děkuji, paní Kaiser. A nyní na jednu minutu pan Legutko. Pane předsedající, vážená paní komisařko, informace o násilí na křesťanech v Egyptě a v Malajsku, to je pouhý vrcholek ledovce. Já chci upozornit na tři věci. Jednak křesťané se stávají obětmi brutálního násilí v řadě zemí světa, ne pouze v těchto dvou. Za druhé, křesťané se stali tou nejperzekvovanější menšinou ve světě. Ta čísla jsou ohromující. Jsou to miliony, nikoli tisíce nebo stovky tisíců lidí, kteří tím jsou dotčeni. Dále odezva Evropské společnosti, evropských vlád a EU byla do posud neuspokojivá, opatrná, politicky korektní, anebo dokonce někdy nepřijde žádná odezva. Musíme jednat odhodlaně, jinak ti, kdo persekují křesťany, si budou myslet, že mají náš tichý souhlas a to si skutečně přejeme. Děkuji. Děkuji, pane Legutko, a nyní dávám slovo na 1,5 minuty paní Hautala. Děkuji, pane předsedající. Je opravdu politování hodné, že všude ve světě dochází k tolika konfliktům, eh, za nimi stojí náboženství. A musím říci v této souvislosti, že existuje, existují různé fundamentalistické tendence ve světě. Eh, jsou zatím křesťané, muslimové a podobně. Asi buddhismus je jediné náboženství, které se s takovými tendencemi nepojí. Je ovšem důležité, aby Evropský parlament pokaždé, když k takovému druhu násilí dojde, zaujal stanovisko. Ráda bych tomu všem uvedla, že včera jsme se dozvěděli, že 33 aktivistů za lidská práva bylo zadrženo, protože podpořili koptské křesťany, o kterých hovoří naše usnesení. A já bych ráda uvedla na adresu egyptských úřadů, že je třeba zaručit, aby se lidem nebránilo v tom, že se navzájem budou podporovat a hájit. A v žádném případě není možné eh, z, toho, z těchto důvodů eh, lidi zatýkat a zadržovat. Eh, samozřejmě navíc došlo k tomu, že eh, s těmi 33 aktivisty ve vazbě bylo zacházeno nelidsky. Já doufám, že Evropský parlament bude vždy věnovat pozornost a eh, problémům, které souvisí i s jinými náboženstvím, jenom s křesťanstvím. Děkuji, paní Hautala, a nyní za EPP na jednu minutu pan poslat. Herr Präsident, Pane předsedající, Tunisko, Egypt a Malajzie mají velkou tradici tolerance. Co prokazí jména jakožto zakladatel malajského státu Rahpan a, nebo prezident Satan v taky v Evropské parlamentu jsme přece měli Magnu chartu křesťanského spolu, soužití a proto právě proto musíme vlády těchto zemí podpořit v jejich proji proti islamistickému extremismu a proti útokům na křesťany. My jakožto Evropané máme závazek protože my jsme kontinentem, který je z, větší, z velké míry křesťanský. Proto kdo jiný by něco takového měl učinit než my. Ale samozřejmě se také jedná o náboženskou svobodu jakožto svobodu samo o sobě. A chci poděkovat eh, malajské eh, vládě, že malajský krám a premiér se k té věci vyjádřil již 9.1. první. A my si přejeme, aby byli úspěšní v jejich boji za náboženskou toleranci, která byla v jejich zemi velice silná, stále je. A musíme vědět, že Tunisko, Egypt a Malajsko zůstávají našimi partnery, ovšem takovými partnery, kde se nebojíme otevřeně vyjádřit, pokud se jedná o lidská práva. Děkuji, pane poselte, za skupinu ECR. Nyní na jednu minutu má slovo pan Van Dalen. Pane předsedo, Zásadní součástí lidských práv je náboženská svoboda. Musíme však konstatovat, že křesťané to mají v některých muslimských zemích velice těžké. To platí také pro Egypt. Eh, Protestanští, kopští, kristové, ale také židé jsou v Egyptě diskriminování. A vykonávají se proti ním, proti ním represálie. Toto vidíme také v různých dokumentech. A i když konvertují k jiné víře, tak je stále v dokumentech zapsáno, že jsou to muslimové. V poslední době jsou se konalo hodně atentátů na koptské křesťany a vláda se chová velice slabě. Byly zadrženy tři osoby, ale celkově se toto trpí. A já vyzývám eh, radu a komisi, aby přímo navázala s egyptskou vládou kontakt. Když vláda v Egyptě nic nedělá, musí to mít dopad na naše bilaterální vztahy. Děkuji, pane Fandalene, a nyní za GUE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 Děkuji, pane předsedo. Všichni, kteří jsou vázáni a považují za své demokratická práva a také křesťanství, odsoudí tyto atentáty. Také bychom měli odsuzovat stále větší počet útoků na křesťanské menšiny po celém světě. V Malajzii eh, vládne taktika rozděl a panuj a toto, tu taktiku využívá vládnoucí Eh, elita. Eh, na jedné straně se eh, tvrdí, že jsou velice liberální, tak na druhé straně vidíme, že se snaží rozdělit jednotlivé náboženské směry tak, aby lépe mohli vládnout a panovat. Také dochází k velkým ekonomickým rozdílům. Je to téměř nerovná společnost na jihovýchodě. Také Eh, dochází k velkému vykořišťování a jsou zde omezována odborářská práva. A v Egyptě a v Malajsii bychom měli se snažit nastolit ekonomickou rovnost tak, aby byla dosažena i náboženská svoboda. Děkuji vám, pane Higginsi, a nyní má slovo za nezařazené 1,5 pan van der Steyp. Děkuji, pane předsedající. Včera eh, se v Nizozemsku konal strašlivý politický proces proti panu Wilders. Je pronásledován pr- pouze proto, že se svobodně projevil je pronásledován elitou, protože varoval před fašistickou islamistickou ideologií. Islamizace Nizozemska je je v který existuje a ohrožuje židovskou a křesťanskou kulturu. A proto eh, nesmíme dopustit, aby nás se přes nás převalilo tsunami islamizace. To, co se děje v Malajsku a v Egyptě a to, k čemu došlo v Nigerii, je důsledkem netolerantní fašistické ideologie islámu. V islámských zemích dochází k systematickému vraždění nemuslimů. To, co se stalo v Malajzii a v Egyptě, není jednotlivý případ dopad. Je to důsledkem ideologie, která sice vyžaduje respekt, ale sama ostatní názory nerespektuje. Nesmíme připustit, aby k něčemu takovému docházelo v Evropě. Musíme bojovat proti islamizaci Evropy. Děkuji. Děkuji, pane Van der Stup. A nyní další eh, poslanci. Nejprve pan Kačmarek na jednu minutu. Děkuji pane předsedající, vážená paní komisařko, dámy a pánové. Na podě Evropského parlamentu často hovoříme o různých fobích, jako je homofobie či xenofobie, ale tyto dva typy e, fobii tak si nevyčerpávají celý ten seznam. Existuje také křesťanofobie, tedy nenávist proti křesťanům. u tohoto typu fobie existuje celá řada negativních či dokonce tragických společenských dopadů a proto musíme řešit tyto případy porušování lidských práv ve světě. Řešíme útoky na agnostiky, musíme také bránit křesťany. Musíme tak činit, protože svoboda vyznání je jednou z hlavních hodnot Evropské unie a proto bychom i do budoucna měli vždy odsoudit jakoukoliv formu agrese či násilí proti kněžím. E, násilí je odpozující věc a vždy bychom proti němu měli bojovat. Děkuji, pane Kačmárek, a není pan Šimaňský na jednu minutu. Děkuji, pane předsedající, dámy a pánové. Svoboda náboženství, náboženská svoboda je právem, které je zakotveno již 50 let v mezinárodních umluvách, ale eh, již mnoho let jsme svědky náboženské nenávisti, obvykle vůči křesťanům. protikřesťanský komunismus byl dnes nahrazen islámem. Egypt a Malajzie zaručují náboženskou svobodu ve své ústavě, ale kvůli um, nátlaku radikálních muslimů tato svoboda není dodržována. Evropská unie disponuje novými nástroji v oblasti zahraniční politiky a proto se musí snažit působit proti této křesťanofobii, která, je, která stojí za mnoha útoky na křesťany proč neuvažujeme o mnoha dalších krocích v tomto směru. Děkuji. A nyní pan Soněk na jednu minutu. Paní komisařko, pane předsedající, rád bych se připojil ke slovům pana Provery. Totiž konkrétně je třeba vypracovat zprávu o uplatňování náboženské svobody. Rád bych připomněl, že já sám spolu s panem Maurem v minulém funkčním období jsme předložili návrh na vypracování zprávy eh, o osudu křesťanů, neblahém osudu křesťanů v zemích, eh, kde jsou náboženskou většinou, eh, pardon, menšinou. Ovšem parlament tehdy tuto myšlenku nepodpořil. Naše usnesení v této věci dnes navrhované usnesení musí být eh, explicitní. Je třeba reagovat eh, především na ty násilné akty proti eh, našim souvěrcům jinde ve světě. Já jsem s velkým zájmem četl dopis předsedy Lidového shromáždění panu Buskovi. V tomto dopise se hovořilo o tom, že práva koptů budou chráněna, ale já tomu prostě nějak nevěřím. Děkuji. Děkuji a nyní eh, pan Čarnecky. Eh, na jednu minutu. Pane předsedající, vážené dámy a pánové, nejde pouze o Egypt a Malajzii. Jde také o Sudán, Nigérii a další země v Africe i některé azijské země. Existují společnosti, které zacházejí s křesťany jako s něčím nebo s někým, koho si nepřejí, či kdo je přímo jejich nepřítelem. Řekněme otevřeně, že jediné, co se tady snažíme, tomu prohlébu se vyhnout. Přitom je to reálný problém. Křesťanská Evropa má své dědictví a proto musí nahlas odsuzovat tyto věci. Je pravda, že v minulém funkčním období jsme se dopouštěli hříchu nedbalosti, ehm, nečinnosti. Eh, je pravda, že jsme eh, správně ehm, odsoudili nedávno persekuci muslimské menšiny v Číně. Ovšem potom některé politické skupiny byly proti pozměňovacím návrhům, které chtěly zdůraznit to, že eh, v Číně eh, jsou diskriminováni i křesťani. Eh, není přece možné bránit pouze některá náboženství a jiná nikoli. Děkuji, pane Čarnecky, a nyní na jednu minutu paní Korhola. Puhemies, olemme kuulleet useilta lähteiltä huolestuttavia, huolestuttavia uutisia. Pane předsedající, Eh, jsme velice znepokojeni z důvodu na útoku na křesťany v Malajsku a v Egyptě. Co se týče Malajsko, tak musím říct, že ty útoky na kostely jsou opravdu závažné. Normální, normálně to bývala tolerantní země. Chtěl bych ovšem také poukázat na skvělou práci islámských nevládních organizací právě na poli náboženské tolerance vyzývali k demonstracím, na kterých eh, mělo být poukázáno právě na pronásledování křesťanů. Je důležité, aby se ta situace nějakým způsobem upokojila. V rámci našeho usnesení velice málo poukazujeme na pozitivní věci. Myslím si, že bychom měli poděkovat lidem, kteří se tam o něco zasazují. již ne, protože lidi, eh, ti lidé, kteří opravdu něco tam dělají pro náboženskou svobodu, musíme podpořit. Děkuji paní Korhola a nyní pan Baudis na jednu minutu. Děkuji, pane předsedající. Ehm, akty eh, kriminálních fanatiků, kteří vraždí mm, křesťany a, ehm, a židy, to není možné přisuzovat eh, jedinému národu a jeho vládě. To by bylo, bylo by nespravedlivé říkat o Egyptě a egyptianech, že nesou odpovědnost za tento strašlivý masakr, jehož eh, pachatele budou souzeni. Eh, nesměšujme eh, činy násilníka, kriminálníka s politikou určité země. Nesměšujme fanatiky a celé obyvatelstvo země tvrdíme, že se chceme jak si vkládat mezi eh, křesťanské kopty, eh, koptské křesťany v Egyptě a eh, musulmany. A to bychom dávali argumenty extremistům, kteří, tvrdí, kteří jak si zobrazují křesťany na východě jako agenty západu. Děkuji, pane Baudisi, a nyní na jednu minutu pan Tökes. Chairman, dear colleagues. Pane předsedo, kolegyně, kolegové, Nedávno jsme se dozvěděli, že před několika dny Evrop- egyptské orgány zatkli několik bojovníků za lidská práva. Tyto bojovníci za lidská práva jedli do Nakahama tak, aby vyjádřili soustrast rodinným příslušníků lidí zavražděných o Vánocích. Egyptští orgány jsou zaujatí vůti křesťanům a orgány se snaží snížit eh, násilí, ale na druhé straně eh, zde působí proti vlastní obraně koptských křesťanů. Kopští křesťané jsou prakticky praobyvateli Egypta a již 1,5 tisíce let jsou pronásledováni a proto Evropské společenství musí se snažit bojovat o jejich ochranu. Děkuji. Kolegové, mám zde žádosti o slova v rámci Catch the Eye. Ve 12 hodin musíme hlasovat a proto mohu udělit slovo pouze čtyřem lidem a dám vždy slovo každému z politické frakce. Nyní má slovo paní Záborská na jednu minutu. Děkuji, že se tu znovu upozorňuje na porušování svobody vyznania. Děkuji, že se tu znovu upozorňuje za porušování svobody vyznání v některých zemích, tak jak tomu už došlo v letech 2007-2008. Já se ptám, zda je to slabostí či lhostejnější EU, co, co se týče důslednějšího prosazování lidských práv v této oblasti. Neustále si vyslýcháme stejné stížnosti a navrhujeme ty samá opatření. Egypt a Malajsko potře do zemí, kde křesťané žijí v extrémně nebezpečných podmínkách, jsou pro nás sledování, unášení, vraždění, vyhání z domovu a dochází k uzavírání jejich kostelů. K tomu dochází od Magrebu eh, až po Irán, ale také v Indii, Číně, v Pákistánu a v celé řadě dalších zemí. Křesťany sledují zejména extremistické tendence. Ovšem představuje to nebezpečí pro všechny křesťany, židy a muslimy. Proto žádám představitele Evropské unie a jednotlivých delegací Evropského parlamentu, to, aby využili všech možností k tomu, aby zlepšili dialog o náboženské toleranci a respektování a spolužití různých kultur. Děkuji. Děkuji paní Záborské a nyní má na jednu minutu slovo pan Repo. Pane předsedající, dělám se velké obavy, co se týče situace v Egyptě, protože z historického hlediska a z etnického hlediska je přece je rozhodující to, co se tam děje. Kopčtí jako křečtané představují 10% obyvatel země. A dříve byli dokonce eh, ne menšinou, ale dokonce většinou. Oni jsou ti, kteří předávají dál křesťanskou tradici a to, co se stalo v prosinci a v lednu, Toto násilí je opravdu strašlivé. Zejména to postihlo koptské ženy. Byly pronásledovány, byly dokonce, došlo, docházelo dokonce i k znásilňování a byl na ně vyvíjen nátlak, aby přijali muslimskou víru. Mnoho koptů eh, eh, se uchýlilo do jiných zemí a je třeba zabránit tomu, aby došlo k nějakým dalším násilných aktům. Děkuji, pane Repo. A nyní na jednu minutu pan Vajdl. Pane předsedo, vždy, když dojde k vraždě či k atentátu na základě náboženského přesvědčení, tak opravdu ztratím slova. Musíme takovéto činy úplně odmítout a odsoudit. Nyní došlo k dalšímu zločinu na Středním východě a zdá se, že to je reflexe obecné situace a také to ukazuje nedostatečné respektování náboženských svobod těch, kteří se modlí k jinému bohu. E, náboženská svoboda není v mnoha způsobech respektována. A to je také důvod, proč jsme navrhli tuto debatu a chtěli jsme také, aby se debatovalo o Egyptu extra od Malajzie, neboť Egypt není ten nejočividnější případ netolerance. Naopak, děkuji pan Tanok. Děkuji, děkuji pane předsedo. Bohužel v islámském světě dochází ke stále větší militarizaci a také útokům na křesťany a nejenom na křesťany, koptové, kteří jsou jedním z nejstarších nábožencí světa, také jsou přítomni v Londýně a já jsem s nimi hovořil. A také existuje muslimské bratrství, které proti nim bojuje. Pan Mubarak se velice snaží o zlepšení situace, ale ovzduší se snižuje a zhoršuje. Vidíme, že docházelo k útokům na Středním východě, ale také nyní v Malajzii. Dlouhou dobu jsme ignorovali obhajobu křesťanských práv ve světě a proto vítám toto usnesení. Děkuji vám, pane Tanoku. A poslední pan Button. Děkuji, pane předsedo pro následování křesťanů a ostatních náboženských menšin v islámských zemích je nyní běžné. V Egyptě již křesťané žijí 2000 let a stále více jsou pro následování a vyháněni. To souvisí také s tím, že se zvyšuje moc extrémní islámské ideologie, islámského fašismu, pro následování křesťanů a křesťanských menšin a po celém islámském e, světě se dozvídají západní média jenom málo. My bychom především měli vysvětlovat, proč k těmto důchodů útokům dochází. E, jsou to islámští fanatici, kteří toto dělají dělají a proč to dělají. Dochází k stále větší intenzifikaci těchto útoků a my bychom měli vyva, provádět větší diplomatický nátlak a snažit se o zlepšení situace. Děkuji vám, pane Batene, a nyní má slovo, slovo paní komisařka Krůz. Pane předsedající, vážení poslanci, vážené poslankyně, komise je hluboce šokována Eh, tím, co se stalo na eh, kopské křesťanské Vánoce eh, v Nagahamady v Jižním Egyptě a je šokována tragickým úmrtím šesti kopských křesťanů a jednoho policisty s rukou útočníků v prožijícím autě. Ti, kdo jsou podezřelí ze spáchání tohoto trestného činu, musí být stíháni a pane předsedající, pečlivé vyšetření této věci a postavení um, těch, kdo se to dopustili před soud, bude jasným signálem o tom, že eh, náboženské násilí je nepřijatelné v Egyptě, v egyptské společnosti. Egyptská ústava stanoví, respektive zakotvuje svobodu vyznání a svobodu Eh, náboženských eh, praktik. Nicméně eh, slýcháme stížnosti na diskriminaci vůči koptům a jiným křesťanským, pardon, náboženským menšinám, jako je Bahají, ať již na pracovišti nebo v soudnictví. Jsme si, pane předsedající, vědomi potíží, na které narážejí někteří křesťané, například Algory nebo Mohamed Hikází u egyptských soudů upozorňujeme na tyto věci v rámci pravidelného politického dialogu s Egyptem. Pokud víme, vláda se snaží řešit některé z problémů, na které koptové narážejí, například tím, že se odstraňují překážky, um, stojící v cestě obnově kostelů. Například my vítáme tyto kroky a apelujeme na egyptskou vládu, aby identifikovala a řešila eh, klíčové příčiny náboženského napětí v egyptské společnosti a aby také skoncovala se všemi formami diskriminace eh, vůči těm, kdo jsou příslušníky jiné víry. Vážený pane předsedající, vážení poslanci, vážené poslankyně, eh, vandalismus v křesťanských kostelech po Eh, rozhodnutí eh, vrchního soudu o používání slova Allah eh, je důvodem ke znepokojení. Vláda i opozice, včetně celomalajské islámské strany a 130 muslimských nevládních organizací, všichni rozhodně odsoudili tyto útoky vandalů. Vláda posílila bezpečnostní opatření a ostrahu náboženských eh, tedy míst eh, a snaží se chránit eh, mírové soužití mezi různými náboženskými skupinami, jaké etnickou rozmanitost země. Federální ústava uvádí, že islám je náboženstvím, oficiálním náboženstvím federace, ale jiná náboženství mohou být vyznávána, praktikována v míru a harmonii v jakékoliv části Malajské federace. Eh, apelujeme na úřady země, pane předsedo, aby co nejdříve iniciovali komplexní eh, dialog mezi všemi vírami zastoupenými v této zemi, tak aby se posílilo vzájemné porozumění, aby se Malajzie mohla i nadále vyvíjet mírově eh, v etnické a společenské harmonii. A malajské ministerstvo vnitra má v tomto ohledu e, zvláštní zodpovědnost za to, aby e, úplně a objektivně informovala o občany o této problematice. Vážené poslankyně, vážení poslanci, my rozhodně odsuzujeme e, veškeré akty intolerance kvůli komu, komukoli, ať již jde o důvod víry či jiný. Bohužel Eh, žádná země toho není zcela ušetřena a my apelujeme na veřejné orgány, aby zaručili plnou ochranu všech náboženských komunit, včetně křesťanů, před diskriminací a před represí. Komise přisuzuje velkou prioritu svobodě náboženství, svobodě víry. To je jedna z hlavních priorit eh, evropské politiky v oblasti lidských práv. Eh, na toto téma upozorňujeme v rámci dialogu, politického dialogu s těmito zeměmi, kde projekty, eh, tyto problémy přetrvávají, také podporujeme eh, projekty eh, občanské společnosti a podporujeme svobodu vyznání i na fórech OSN. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. Uzavíráme tento bod. Hlasovat se bude, jakmile ukončíme dnešní rozpravy, dnes poledne. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu dnešního programu a tím je návrh usnesení o porušování lidských práv v Číně. A konkrétně jde o případ pana Liu Zhaobo. Prvním řečníkem na dvě a půl minuty bude paní Weber.